Right, good morning, uh, ladies and gentlemen. Sorry for a slight delay. We're hoping maybe more members might turn up. Um, there is a, a... Eh, tady máme důležitý bod na jednacím pořadu, týká se Ukrajiny a možná, že budeme muset eh, na chvilku přerušit nebo počkat se zasedáním, než eh, tady bude více členů, protože i předseda by se rád uh, toho zúčastnil, takže očekáváme, že to bude na pořadu někdy asi v půl jedenácti. E, všichni souhlasí s jednacím pořadem, tak jak je navržen? Zápis byl rozdán a pokud do konce této schůze neobdržíme připomínky, bude pokládán za schválený. Přecházíme k bodu číslo 3, sdělení předsedy. E, naše schůze bude webstreamována a e, seznam korespondence, který jsme zatím dostali, byl rozdělen členovi, členům, kteří se zajímají o konkrétní věci, mohou své dotazy sdělovat e, sekretariátu poslední e, obchodní novina, informace potom Inkrajina na 11. března bylo navrženo, aby se unilaterálně udělal udělala preference Ukrajině, pouze se to týká eh, zboží a to by znamenalo eh, eh, závazek Evropské unie ohledně tarifu a zboží, tak jak to bylo dohodnuto s Ukrajinou. Komise by si přála, aby tento legislativní proces skončil ještě do konce tohoto legislativního období. A proto máme dnes tento bod na jednacím pořadu a já to tady zmiňuji hned na začátku. Eh, pak eh, odpovědné využívání zdrojů. Návrh eh, nařízení byl přijat komisí 6. března, aby se zabránilo ziskům z obchodování eh, eh, nerostnými surovinami, aby se to nepoužívalo pro ehm, financování ozbrojených konfliktů. Byť si nedovedu představit, jak by se to udělalo a ten, možná, že mezi tím do nás někdo střelí. Mezi tím Eh, je tedy návrh nařízení, týká se to do, dodav, řetězu dodávek a týká se to eh, těch eh, nerostných surovin, které pocházejí z konfliktních oblastí a také je tady široká, široký seznam tavíren. Má to být jednodušší pro podniky, aby si obstarávali cín, titan a tungstram tak, aby to bylo odpovědné, obchodování. Koordinátoři o tom budou hovořit dnes dopoledne. Dále Eh, vyjednávání Evropské unie komplexní dohody eh, o volném obchodu s Větnamem pokračuje v Hanoji po sedmém kole. Komise pravděpodobně bude schopna už říci, že do 14. října 2014 by to mohlo skončit. Zase to už se bude týkat nového složení parlamentu. Pak přecházíme k bodu číslo 4, změna nařízení rady, kterým se zavádí režim společnosti společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. Eh, Christoph Fjellner je zpravodajem, Jules eh, Winkler, eh, ten se k tomu vyjádří. Děkuji, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Eh, že mohu zastoupit zpravo, eh, Christofera. Já samozřejmě budu číst z jeho poznámek. Nakonec po dvou eh, prá- letech práce na zbožní dvojího užití jsme dospěli k závěru. Evropská unie po- pokládá systém kontrol za velice zastaralý, protože to obráží rozhodnutí z roku 2010 ohledně režimu mezinárodních kontrol obchodování jedná se o diferenciaci, s kterou musíme nyní počítat. Je to teď velký, eh, velké břímě pro podniky a podkopává to důvěryhodnost Evropské unie v těch zemích, které dříve seznam Evropské unie používali jako měřítko. Teď jsme nakonec zpátky ve hře a vyřešili jsme delegování pravomocí, čemuž napomohlo podepsání obchodního obnimusu a kompromis, který vedl k časnému druhému čtení mezi spolu zákonodárci, byl dosažen 17. 12. minulého roku, přičemž byl jasně vyjádřeny obavy v parlamentu, pokud jde o exportu technologií a že je třeba větší, mít větší konferenci kontrolu exportu a že je třeba podniknout další kroky při modernizaci systému kontrolu vývozu zboží, Eh, zbožího dvojího užití. Zítra na INTE tady bude hlasovací seznam a bude se o tom hlasovat, bude se to schvalovat na příštím plenárním zasedání. Tolik poznámky Kristofera a děkuji vám za to, že jste to vyslechli. Děkuji a uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jar Gottfried, náš stínový zpravodaj, to bohužel také nemůže být. A, je, a protože eh, tady není, tak chtěl bych, požádal mě, abych vyřídil jednu věc. Eh, musíme se snažit docílit úspěchu tím, že musíme dát do souladu eh, tuto legislativu s omnibus legislativou a proto by bylo dobré, abychom na základě předkládání pozměňovacích návrhů zohlednili tento legislativní balíček a aby bylo vše jasně formulováno. Je tedy důležité a nezbytné mít takové kontrolní mechanismy, abychom zejména v oblasti komunikace a informovanosti mohli kontrolovat transporty a exporty, aby nemohly vést k porušování lidských práv. Jak už jsem řekl, podařilo se docílit eh, společného prohlášení Rady a komise, eh, kde i my spolu formulujeme situaci, že tady potřebujeme silnější dohled nad komunikačními a informačními technologiemi. Komise <clears throat> vyvine systém, aby ve všech členských státech byly zavedeny určité mechanismy k dohledu aby to všechny ostatní státy rovněž přejaly. A komise se zavazuje zahájit přepracování legislativy, protože předložený text už neodpovídá aktuální situaci. <clears throat> A proto na začátku tohoto formálního zákonodárného procesu jsme už lecos dosáhli a komise a rada ve věstníku e, také své práce zveřejňuje tak, aby i občanská společnost, která se o tato témata zajímá, měla určitý referenční bod a mohla rovněž se obracet na radu a komisi a říkat, tady jste něco slíbili, co se týče dohledu, tak to také hleďte udělat. A proto si myslím, že toto je úspěch parlamentu. Uh, thank you, Bert. Uh, děkuji, Berta. Eh, možná, že eh, by se tohleto sledování mohlo také eh, <laughs> využít k tomu, aby se vystupovalo letadlo. Je úplně zvláštní, že při všech teď družicových systémech sledování nejsme schopni najít jedno letadlo. Slovo má Stefan Šer z generálního ředitelství pro obchod. Je, pokud je tady přítomen, prosím. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. I my velice vítáme uh, dohodu ze 17. prosince a souhlasíme s tím, co se řekl o tom, jak je důležité, aby toto nařízení bylo schválené. A to proto, aby bylo možná snížit porušování konkurence schopnosti, což se dotýká vzhledem ke zastaralému seznamu k exportéru a abychom zachovali důvěryhodnost Evropské unie. Jsme také rádi, že se nám povedlo se dohodnout s radou a parlamentem v celé řadě otázek, které zazněly během diskusy a které už tady byly zmíněny. Jedná se o e, kyber nástroje a vývozy e, této technologie pro pro um, sledování a evropské státy na mezinárodních formech prosazují uh, harmonizované mezinárodní akce a určitě se tím budeme zabývat podrobněji v nadcházejícím sdělení, které, jak předpokládáme, bude přijato v Dubnu. Děkuji mnohokrát. Chcete se ještě k tomu zpět vyjádřit? Nikoliv? V tom případě Pardon. Já bych chtěl jenom přečíst termíny. Jak řekl eh, představitel komise i vy, Eh, máme na to málo času, protože dnes ve 12 hodin vyprší lhuta pro předkládání pozměňovací eh, návrhy, abychom mohli zítra v INTA hlasovat a eh, počítá se, že 2. a 3. dubna během bruselské plenárky se o tom bude hlasovat, pokud se jim podaří ovšem do té doby opravit strop. Děkuji mnohokrát. Přistupujeme k bodu číslo 5. Současný představ probíhajících trojstranných jednání, výměna názoru. Martina Klos má na starosti tuto záležitost. To se týká návrhu rozhodnutí ohledně poskytování mikrofinanční pomoci Tunisku. Za Zpravodajem je pan Mereira a rada souhlasila s pozměňovacími návrhy, které 13. únoru schválil výbor INTA. Pokud nevznikne potřeba eh, schůze v rámci trialogu, pak se předpokládá, že se to bude schvalovat na štrasburské plenárce. Pokud jde ISDS eh, nařízení o finanční odpovědnosti, pak eh, zpravodajem je Pablo Zalevský. My jsme dostali od řeckého předsednictví návrh na článku 8922. Příští dialog se bude konat 23. Pan Zaleský není přítomen, nevím, jestli někoho požádal, aby ho zastupoval. Ne. V kterémž to případě přecházíme k bodu číslo 6 činnosti monitorovacích skupin. Tak eh, ke konci eh, tohoto velice bohatého legislativního období eh, naše obchodní politika a monitorovací skupiny jsou velice aktivní, sledují probíhající obchodní jednání a proto zasedání monitorovací skupiny, která má na starosti jednání s našimi třemi obchodními partnery, se konala od našeho poslední schůze v únoru. Já to budu číst hleda, že bychom měli tady konkrétní předsedy monitorovací skupiny. Japonsko, tedy monitorovací skupina pro Japonsko se sešla 11. března a konala se výměna názorů se zainteresovanými stranami, Evropským železničním odvětvím a Fórem pro služeb a pro potraviny a nápoje. A e, byla tam také japonská mise a byl tam také zástupce eh, eh, hlavní ředitele eh, DG Trade a pan, byl tam pan Metin Kazak. Ten tam není. Teď k Rusku. Tomu jsem předsedal já a my jsme se sešli včera a nemusím ani snad říkat, jak jsme se setkávali s asociací evropských podniků a asociací v Rusku trošku, že prakticky celé toto zasedání, jak si dovedete představit, se zaměřilo na situaci na Ukrajině eh, byla vyjádřena značná obava jedním z našich členů z Litvy. Eh, ten vyjádřil obavu, že eh, toto je počátek precedentu a vyjadřoval obavy ohledně rizika, které hrozí pobaltským státům podnikatele řekli, že jim nic nehrozí. Nicméně i tato otázka byla nadnesena. Konkrétně vyjádřili obavy ohledně možnosti respektive probíhá diskuse o tom, zda by Rusko mohlo se přesunout i směrem na východ Ukrajiny. To nikdo neví, ale zmiňovalo se to. Nicméně hovořili jsme také o jistých obchodních otázkách, které mentálně nejsou tak relevantní, protože hlavně se vyjadřovaly obavy ohledně eventuálních kroků ze strany Evropské unie, které by mohly znamenat odvetná opatření ze strany Ruské federace. Tudíž eh, tolik jenom stručný nástěn schůze netrvalo, nebo zasedání vůbec netrvalo dlouho s ohledem na současnou situaci. To byla patrně poslední zasedání před eh, přestávkou parlamentní činnosti a čili to se týká eh, monitorovací skupiny. Pak eh, monitorovací skupina pro Spojené státy se sešla dvakrát. Eh, bylo to 19.2., kde jsme si vyměnili názory s hlavním představitelem pro TTIP, Garcia Pereka, a pak se konala ještě zasedání včera. Počkejte prosím okamžik, včera. A byl tam zase Ignácio, který byl informován o čtvrtém kole vyjednávání TTIP. Konalo se to od 10. do 14. Bruselu. Já jsem se nezúčastnil celého tohoto zasedání, protože jsem musel být na té schůzce z Rusy. Nevím, zda tady je někdo, kdo se zúčastnil zasedání monitorovací skupiny pro Spojené státy. Byl jste tam? Já jsem byl, se zúčastnil jiné diskuse SND se eh, socialistické skupiny. Mohu k tomu vám sdělit některé úvahy ale musím říci, že Ignacio byl velice diplomatický, nechtěl se příliš pouštět do podrobností, protože všichni samozřejmě hovořili o transparentnosti, o nutnosti mít informace. A ono je to těžké, protože on se tváří pořád pozitivně a optimisticky, doufá tedy v optimistický výsledek, ale nic navíc k tomu neřekl. Tolik k této situaci. Ano, děkuji. Já jsem pak byl eh, na té druhé polovině a um, ptal jsem se na situaci ohledně um, Airbusu, protože, jak víte, tento případ vlastně už se vyřešil eh, s výborem VTO mezi tedy um, Airbusem a Boeingem, čili regulační orgán VTO to řešil a nakonec bylo stanoveno penále. Zdá se, že američané na to jaksi zapomněli. Uh, a on řekl, že to je věc, která je zvlášť a že to s TTIPem, s TTIP nemá nic dělat, něco společného. Všem e, obchodní vztahy se Spojenými státy samozřejmě vždycky souvisí s TTIP. Takže já to jenom tady zmiňuji. Já se nemyslím, že máme ještě něco dalšího k tomu a myslím si, že tím jsme vyřídili činnosti monitorovacích skupin. Můžeme tudíž přejít k bodu číslo 7. Je to protokol k dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unii a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Spravodajem jsem já takže zpravodaj přímo tady, mám tady kdesi poznámky. Je to poměrně jednoduchá legislativní záležitost na návrh rozhodnutí Rady, aby, byl, aby eh, eh, za Evropskou unii a její členské státy byl přijat eh, doplňkový protokol k dohodě o v volném obchodu mezi Evropskou unii, členskými státy a mezi Korejskou republikou a to s ohledem na připojení Chorvatska k Evropské unii. Dostanete, eh, máte už eh, kopii, exemplář eh, postupu konsenzu. Je to poměrně jednoduché, máte-li dotazy, rád to zodpovím. Prosím, ano. Já podporuje tu, já jsem za IPP e zpravodaj, já chci jenom říci, že to podporuje. Bylo to těžké a odvedli jste dobrou práci a máte naši plnou podporu. Děkuji. Vy jste byl samozřejmě také zpravodajem eh, pro Korejskou republiku, když jste byl řádným členem řádného výboru. Ano, já jsem já mluvím o výboru, jakožto o patřičném výboru. Eh, eh, za komisi Píče Beres, prosím. Ano, děkuji. V podstatě místě Rada pro dopravu, do, dopravu 14. března se rozhodla, že požádá o tento souhlas a že bude eh, také autorizovat um, podpis do, eh, doplňkového protokolu. Dojde k tomu 24. 5. března a pokud je o korejskou stranu, pak tyto předložili k hlasování Národnímu schromáždění. Eh, eh, bude to v Dubnu, kdy, takže pak už bude se eh, prozatímně uplatňovat tento protokol. Pokud je o meritus věci, nebylo tak snadné s Korejci vyjednávat, dovedete si to představit, s nimi to totiž životě není jasné, zejména proto, že je tady problém s uznáním toho, že Chorvatsko je součástí Evropské unie a proto automaticky eh, spadá do, do dohody o volném obchodu. Jedná se o retroaktivní účinek od 1. července minulého roku, kdy se Chorvatsko oficiálně stalo členem a tudíž i stranou této strany. A cla, která platí korejští exporteři, jim eh, vrátí eh, chorvatské orgány, protože mezi tím platili cla, zatímco Eh, samozřejmě se to netýkalo korejských exportů. Čili je to proces, legislativní proces, eh, který umožní, aby byly uhrazeny zpětně eh, tyto celní poplatky. Ano, mnohokrát děkuji, to bylo jasné prohlášení. A je to zajímavá věc, máme hromadu času, tak bych jenom chtěla říci, že kdykoliv se setkávám s představiteli průmyslu a obchodu, tak vždycky tvrdí, že to byl obrovský úspěch. A mně se zná, že to určitě přispělo, prospělo Evropské unii, že se dovážejí malé automobily, ale obecně Evropská unie opravdu hodně těží z obchody o volném obchodu s Koreou. Samozřejmě, že se chystají další obchody, uvidí, eh, teda dohody. Uvidíme, jak to bude postupovat. Jinak tady nemáme další informace z komise k tomu, ne? Pořád čekáme ještě na otevřenější další informace k tomu. Pokud nikdo nemá nic dalšího k diskusi, pak eh, bych eh, vás požádal o souhlas tím, abychom odložili toto zasedání, protože já jsem už říkal na začátku, že náš předseda by si velice přál se zúčastnil diskuse o Ukrajině. A my očekáváme i e, příchod komise, ale dostaví se až v 10.30. Proto bych rád přerušil zasedání až do 10.30, abychom mohli jednat o Ukrajině, pokud s tím všichni souhlasí. Já se omlouvám, ale probrali jsme velice rychle ty první body na pořadu jednání. Děkuji.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

Děkuji.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 Děkujeme.

zřejmě, tak to

Addition de Colleagues, let's uh, resume our... Milí kolegové, pojďme opět zahájit naše jednání. Já jsem tady bohužel nemohl být ráno, protože jsem měl jiné závazky eh, na Evropské radě o TTIPu. Nyní se budeme zabývat bodem číslo 8, což je návrh komise týkající se toho, že by se eh, měly Ukrajině poskytnout obchodní preference. Jak víte, eh, musíme eh, přeskočit všechny prvotní fáze, protože vzhledem na, k naléhavosti žál, zá, eh, celé záležitosti si to komise takto žádá. To znamená, že již zítra o tom budeme v našem výboru eh, hlasovat. Máte tady eh, tedy písemný postup. Pan Zalevský byl zpravodajem v tomto bodě, protože je stálým zpravodajem pro vztahy s Ukrajinou. Máme tu návrh jeho zprávy, což je součástí vaší složky. Tady navrhuje, abychom přijali návrh komise bez e, změn, bez, žádn, bez pozměňovacích návrhů. Takže, pane e, Zálezky, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, milí poslanci, milí kolegové. Jak víte, Ukrajina, což je náš největší partner na východě, prochází Eh, velkou eh, politickou změnou za nové vlády a zároveň to je eh, to odpovídá času, kdy tady nebyla přijata dohoda o volném obchodu. Snažíme se Ukrajinu zachránit před hospodářským kolapsem a zároveň Ukrajina čelí nepřijatelné míře anexe ze Eh, ze strany Ruska, jedná se o Krym, eh, o jeden z regionů. Je to bezprecedentní agrese ze strany Ruska zaměřená proti Ukrajině. A tato situace vytváří eh, nestabilitu, a pochybnosti, pokud jde o budoucnost Ukrajiny. A proto tedy vítám tento balíček týkající se Ukrajiny, který navrhuje komise a která rada také, který rada uh, přijala na svém mimořádném zasedání 6. března. V rámci těchto opatření se, mm, by, bylo také jedno opatření, které máme dnes na programu. Evropská unie by jednostranně měla poskytnout obchodní preference na zboží z Ukrajiny. Uh, Tyto preference by zohlednily eh, bezprostřední úroveň liberalizace, která byla domluvena mezi Ukrajinou a Evropskou unii v rámci DCFTA. E, co by stálý zpravodaj pro Ukrajinu dlouhodobě podporuji tato jednostraná opatření a to e, již podporoval jsem je již v loni, když Rusko e, vytvářelo tlak na tehdejší ukrajinskou vládu, pokud šlo o podpis dohody o volném obchodu. Myslím si, že už se tak mělo stát dávno a že bychom to neměli odkládat že bychom měli přispět k tomu, aby eh, tato dohoda rychle vstoupila v platnost. A proto tedy eh, vítám snahu komise urychlit tuto práci, předložit návrh a Eh, my jako další legislativní orgány, to znamená Rada a parlament, bychom měli tento legislativní dokument přijmout co možná nejrychleji, co možná nejdříve. Jak naznačuje návrh mé zprávy, rád bych vyzval výbor INTA a celý Evropský parlament, aby přijal tyto obchodní preference bez pozměňovacích návrhů, tak abychom zajistili, že nebudeme bránit eh, rychlému eh, harmonogramu, na kterém se shodly tři instituce. Přijetí pozměňovacích návrhů by totiž již vyžadovalo účast trialogu a to by odložilo eh, možnost, eh, aby tato opatření vstoupila v platnost co možná nejdříve. Pokud se podívám na obsah zprávy, tak jsem přesvědčen, že tato jednostrané obchodní preference podpoří ukrajinskou ekonomiku, ukrajinskou, eh, ukra, ukrajinské finance. Um, pomohou vývozcům ve výši stovek milionů. Neměli bychom se domnívit, že tato opatření přicházejí bez podmínek, bez nějakých omezení. E, mohou být sice jednostraná, nicméně nejsou nevyvážená. Obsah nebo oblast působnosti se omezuje na zboží. A kromě toho e, doba platnosti bude maximálně několik měsíců, nepo, ne, nejpozději do 1. listopadu roku 2014. Týká se to pouze zboží vyrobeného na Ukrajině, pouze toto zboží bude předmětem obchodních preferencí a kromě toho Ukrajina bude muset bojovat proti podvodům. A kromě toho Ukrajina eh, bude muset slíbit, že nezvýší nebo nenavýší eh, dosavadní obchodní eh, překážky. A kromě toho jsou tu podmínky stanovené v nařízení. Rád bych zdůraznil, že tato opatření také jsou spjatá se, s politickými závazky na straně Ukrajiny. Je to tedy eh, politická strana FTA a nesmíme zapomínat, že Vrchovná rada eh, v minulých měsících v různých fázích eh, přijala zákony, které Evropská unie požadovala v roce 2013. To byly, před, to byly předpoklady pro podpis FTA. Například zákon o selektivním soudnictví, volební zákon. Rád bych tedy zdůraznil, že politický kontext a podmínky byly splněny, to znamená, že e, můžeme přijmout tyto obchodní preference e, velmi rychle, naléhavě a budeme se také snažit o to, aby dohoda o volném obchodě platila co možná nejrychleji, to znamená třeba e, v červnu. Doufám, že to nebude později. Děkuji vám za pozornost. Well, I forgot to ask the commission to present the initiative because... Uh... Já jsem po zapomněl požádat komisi, aby předložila iniciativu, předtím k tomu nebyla příležitost než tedy e, přejdeme ke členům výboru. Já to vyřídím velice stručně, pane předsedo. Jak eh, už eh, řekl pan Zaleský, eh, který velice výstižně popsal situaci, chtěl bych pouze zdůraznit dvě věci. Za prvé, i teď během našeho rozhovoru bohužel dochází k další eskalaci situace z ruské strany, která podniká každý den a někdy i každou hodinou další kroky. Víme o včerejším projevu prezidenta Putina eh, a o jeho závěru, eh, pardon, záměru velice rychle začlenit Krym do Ruské federace. Víme také o různých eh, výhružných vojenských pohybech. Bohužel na, navzdory velice jasnému požadavku a výzvě Eh, vůči Rusku ze strany Evropské rady nevidíme žádné příznaky deeskalace situace ze strany Ruska. A eh, musíme to vidět v tomto širším kontextu. To je velmi důležité. A druhá věc, zase se odkazuje na vyjádření pana Zaleského. U příležitosti zasedání Evropské rady premiér Jaceňuk bude znovu Bruselu a záměr je, aby byla částečně podepsána dohoda, což vlastně už znamená, nebo bude znamenat, že části této dohady se budou velice rychle uplatňovat a je tady jasný politický záměr z obou stran, že i čtvrtá kapitola, která je právě e, e, prohloubená komplexní dohodu, e, že právě to by už se začalo velmi rychle předběžně uplatňovat a eh, je to mimořádně rychlý přechod k uplatňování těchto opatření a na druhé straně je to také mimořádně rychlý a krátký postup, který podnikla komise na základě souhlasu i rady. A jsme rovněž velice vděční tomu, že parlament tuto věc řeší takto rychle. Děkuji. Vážení kolegové, zahajuji diskusy. Přistupujeme k diskusi. Nejprve stínový zpravodaj za eh, skupinu socialistů. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, pane předsedo. Důvody vedoucí k tomu, že Ukrajina v listopadu nepodepsala dohodu o předružení. Důvody jsou nám vše známy. Víme, že Rusko vykonávalo tlak. Nejenom politický tlak, ale eh, Rusko se rozhodlo také proto použít jako zbraň obchodní politiku vůči Ukrajině a zavedla či rozjela zavedením určitě určitých překážek pro výměnu obchodu, eh, které jsou v rozporu s pravidly VTO, Světové organizace obchodní eh, například blokovali vývoz ukrajinské čokolády a vysvětlovali to porušováním pravidel v oblasti bezpečnosti potravin. A to už byly zásahy Ruska s ohledem na to, aby se zeměnil postoj k podpisu dohody o přidružení mezi Ruskem a pardon, mezi Ukrajinou a Evropskou unii. Eh, Rusko tedy vyslalo jasný eh, signál eh, v této obtížné přechodné době Evropská unie chce podporovat ekonomické uh, politické reformy na Ukrajině. Musíme skutečně naléhavě pracovat v této oblasti, mm, když se podíváme, co se děje na Krymu. A naše politická skupina je vždy a vždy se zasazovala o e, velice široké pojetí dohody o přidružení, kde obchodní část je stejně důležitá jak pro EU, tak pro Ukrajinu, včetně sociálních a ekologických norem a včetně vytvoření nezávislého justičního systému. Dnes diskutujeme o tomto návrhu. Existují také formy makrofinanční pomoci, na kterých se usnesla rada a musíme se pokusit přispět k hospodářské stabilitě na Ukrajině. tímto návrhem chceme zavést autonomní obchodní preference. Škrtnutí dovozních cel eh, zboží z Ukrajiny, to přinese Ukrajině přímý užitek. Otevře se jim tím evropský trh a to bude mít přímý dopad na život ukrajinských občanů. Podporuji návrh pana zpravodaje, abychom nepředkládali žádné pozměňovací návrhy, protože komise předložila stejná opatření, která byla zakotvena v návrhu smlouvy o při, dohodě o přidružení v listopadu. Obchodní preference ve článku 5 obsahují ochranou doložku, Eh, kde je možno chránit produkty EU tam, kde by mohly být ohroženy. A chci poukázat na to, že lidská práva, sociální a ekologická práva musí je třeba podřídit dohledu, protože to jsou důležité aspekty, které již byly zohledňovány rovněž v vyjednávání dohody o přidružení. Pro Ukrajinu Mm, tady existuje doložka, která je součástí dohody. A tato opatření se zde také navrhují, ale vyhrazuji si, aby v tomto aspektu mohl ještě vznést připomínky. Martin Kaset. Eh, Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Dovolte, abych se vyjádřil k tomuto návrhu komise. k návrhu našeho výboru týkající se odstranění obchodních cel s tím cílem, aby Ukrajina mohla požívat ekonomickou pomoc tváří v tvář současné situaci v zemi. Stejně tak, jako kolega Zalevský právě řekl, rád bych potrhl, že Ukrajina je naším prvním partnerem na východě a já nechci vyvracet argumenty ani komise, ani zprávy. Jistě situace je naléhavá, výjimečná a musíme se snažit uskutečňovat vše v nesmírně krátkých hlutách. Chceme-li skutečně Ukrajině pomoci za tím cílem, aby mohla Ukrajina lépe čelit výzvám, kterým je vystavena. Tato opatření budou dočasná předtím, než stoupí v platnost globální dohoda. Je důležité mm, si také uvědomit a upozornit na to, že navzdory unitela, unilaterálnímu přístupu můžeme konat, abych, a můžeme zabudovat také tuto ochranou doložku, protože se bude jednat o usnadnění dovozu výrobku, ale ta ochrana doložka bude sloužit ochraně citlivých produktů. To znamená, my jsme příznivě nakloněni tomuto opatření. Evropský parlament eh, je v závěru svého mandátu, takže jsme nuceni konstatovat, že musíme uskutečnit eh, opatření, aby mohly být i patřičné nástroje co nejrychleji uvedeny v praxi a realizovány. Ale eh, uvidíme, neměli bychom tedy předkládat pozměňovací návrhy. Other political groups? Za další politické skupiny? Nech se chce někdo vyjádřit? Bert Lange ze socialistů. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Já jsem tak trochu rozpolcen. Na jedné straně chápu, že třeba co možná nejrychleji přispět ke stabilizaci na Ukrajině, ale na druhé straně, samozřejmě tento návrh eh, má velice silný exemplární charakter, protože něco takového jsme ještě nikdy nedělali, abychom bez jakýchkoliv podmínek zavedli usnadňování cel vůči jinému státu v tak velikém rozsahu. Vždycky jsme se řídili zásadou, že zcela jasně jsme to vázali na podmínky, jako třeba otázka dodržování práv zaměstnanců a dodržování ekologických standardů. Připomínám jenom diskusi, kterou jsme vedli o preferencích celních pro Pakistán. A to byla jenom malá oblast, zatímco zde se jedná o půl miliardy eur. Tedy do té míry, jsem upřímně řečeno poněkud nejistý, zda by to nevedlo k precedentu pro budoucí případy. A mm, ty zásady, které jsme společně vyvinuli, by to mohlo ohrozit. Navíc je samozřejmě v ekonomicky napjaté situaci Otvírání celních hranic pro určité sektory ekonomiky v Evropě spojeno s určitým nebezpečím hlavně v EU, která sama čelí obtížím. Ano, máme tam tu ochranou doložku, ale přesto může dojít k deformaci. A proto se domnívám, že otázku podmíněnosti musíme tématizovat A za druhé, a to je otázka na adresu komise, může být zaručeno, že tato opatření budou skutečně trvat pouze 6 měsíců, anebo to bude nekonečný příběh? protože mm, s těmi šesti měsíci bych se možná nechal přemluvit, ale nedostaneme-li záruku, že dohoda bude podepsána celkově a že s šesti měsící budeme pokračovat dalších šest měsíců a tak dále a tak dále, pak jsem naprosto striktně proti tomu. Uh, Daniel Kaspari. Kaspari. Já bych chtěl nejprve zdůraznit, že naprosto souhlasím s tím, co řekl Pavel Zalesky a další kolegové, kteří hovořili přede mnou. Nicméně ten o, poslední příspěvek pana Langeho mě velmi překvapil. Všichni víme, že se nacházíme ve velmi obtížné situaci, respektive Ukrajina prochází obtížnou eh, situací, je to mimořádná situace, na kterou musíme eh, tedy reagovat. Eh, My reagujeme opatření, které je časově omezené na půl roku mé frakci jsou ekologické standardy, zpráva zaměstnanců e, velmi důležitá, minimálně stejně důležitá jako v jiných politických skupinách. Nicméně vidím, jaká je v tuto chvíli na Ukrajině skutečnost. Ta země je krátce před kolapsem. Bohužel je to tak, že e, země je obsazená jinou zemí a my tady diskutujeme o důležitých detailech. Nicméně se domnívám, že to jsou e, věci, které bychom měli v tuto chvíli na omezenou dobu upozadit, protože jde skutečně skutečně o to, abychom zachránili existenci dotyčné země, abychom ji posílili, protože jinak hrozí, že země, která je v našem bezprostředním sousedství a e, která by měla být do budoucna naším těsným partnerem, e, projde kolapsem. To znamená, že e, si myslím, že ty úvahy, které se tu přednesl, bychom neměli úplně ignorovat, ale na omezenou dobu, dejme tomu půl roku, bychom je měli trochu upozadit. Já samozřejmě kladu velký důraz na to, abychom tento balíček eh, podpořili, abychom ho eh, schválili a posunuli dál. Děkuji. Aldi. Děkuji nyní za Alde, pan Rinaldi. Support. Eh. Děkuji. Já bych chtěl podpořit pana Zalevského, zpravodaje, v tom, o co nám jde. Nevím, zda se tím vytvoří precedens tímto naším rozhodnutím, ale rozhodně uh, se děje něco naprosto neprecedenčního na Ukrajině. A nemluvíme o Pakistánu, hovoříme o zemi, která leží blízko, která přímo hraničí s Evropskou unii. Měli bychom si uvědomit, že nejsme schopni nabídnout vyhlídku na členství Ukrajině. To je první věc. Za druhé, jak říkal pan Kaspary, je to země, která se v podstatě hospodářsky hroutí. Na Ukrajině rozsáhlá chudoba. A zase hovoříme o něčem, co je hned za rohem, co je velmi blízko. Je to země, která se pravděpodobně momentálně hroutí i co do vlastní identity, kde stojí, jak na tom je. E, potřebuje samozřejmě mít velmi úzké partnerství s Evropskou unii, protože jinak se blíží hodně k Rusku. Potřebuje nějaké konkrétní gesto ze strany Evropské unie. Teď je velice důležitý čas, musíme reagovat rychle. Mohli bychom vlastně zničit eh, celý ten postup, kdybychom dodávali podmínky, vymýšleli si nové typy postupů. My máme velice přesné předpisy ohledně regionu a samozřejmě ale, že musíme jednat velice rychle. Nejenom v tom, jak to schválíme, ale jak to budeme realizovat. Hovoříme o šesti měsících. To je rozhodnutí, které plně respektuje, ale kdo ví, to je můj osobní názor. Možná, že pak vzniknou takové podmínky, že bude rozumné ten půl rok rozšířit na tři čtvrtě roku. To bude samozřejmě záležet na tom, jak se konkrétně bude situace vyvíjet. Mimochodem je to eh, jedna taková, eh, takový případ situace, kdy opravdu obchodní politika Evropské unie se stává důležitým nástrojem naší zahraniční politiky. Jde o to, co můžeme dělat eh, ve smyslu zahraniční politiky. Tam se mohou provádět prohlášení a uplatňovat sankce. Kory za SND. Já se domnívám, že tato výjimečná situace si zasluhuje výjimečná opatření. Je to především politická záležitost a pak teprve obchodní, protože nikdo neví, co se na Ukrajině stane. A pakliže Rusko eh, nebude eh, eh, stupňovat své aktivity, je třeba, aby Evropská unie vyslala politický signál solidarity a podpory Ukrajině. A abychom Rusům vyslali signál v témže slova smyslu. Uh, a z tohoto důvodu se domnívám, že je třeba souhlasit s tímto textem bez pozměňovacích návrhů co nejrychleji, protože se nacházíme v období velice eh, velké nestability. Text jako takový je velice vyvážený, navrhuje urychlit eh, opatření snižování cel dokonce je odstranit eh, v co možná největší míře Ehm, ale podmínky tady jsou. Zejména se tady praví, že žádný z produktů, eh, který by eh, vykazoval či způsoboval velké potíže evropským výrobcům obdobného zboží, eh, musí se stanovit ze strany komise speciální podmínky takže já se domnívám mm, s ohledem na to, co řekl Bernd Langen, on říkal, že s tím souhlasí s podmínkou, že tato dohoda bude platit jenom 6 měsíců. Ale já si myslím, že my musíme především vyslat politický signál Ukrajině a proto musíme ten text odhlasovat co nejrychleji. Teď jde o to, jak moc budeme podporovat tuto iniciativu. Myslím, že tady zůstává ještě celá řada otázek nezodpovězených a my máme právo na odpovědi. Za prvé, není tajemství, že jsem vždycky byl velice zdrženlivý vůči tomu, abychom používali obchodní politiku jakožto nástroj zahraniční politiky. Obchodní politika není součástí zahraniční politiky Evropské unie, je to zcela autonomní vnější politika. A nemělo by to být používáno jako takovýto nástroj v zahraniční politice Evropské unie. To jsem řekl s ohledem na Pakistán i v jiných případech a říkal jsem, eh, byl jsem vždycky důsledný ve svém přístupu. Měli bychom se zdržet toho, abychom tímto způsobem vytvářeli politické instrumenty. Za druhé, máme co dělat s autonomními eh, obchodními preferencemi, tak se vlastně ta celá věc jmenuje. Není to ex ante eh, uplatňování obchodní dohody. A my ani nepožadujeme na ukrajinské straně, aby podepsala tu dohodu co nejdříve. My jim prostě poskytujeme šest měsíců autonomních eh, obchodních preferencí bez recipročního uplatňování tzv. dohody s druhé stran, druhou stranou. Neboli toto jsou čisté obchodní preference, které poskytujeme my Ukrajině. proč nežádáme, aby Ukrajina poskytla stejné obchodní preference i nám, Evropské unie, aby tady byla nějaká reciprocita? Tady je, potom to vypadá, že to má být exante uplatňování, ale vždycky dohody jsou přece dvou strana, nikoliv jednostrana. Jestliže tedy se star- tváříme, že to je ex ante uplatňování, pak bychom měli požadovat na Ukrajině, aby udělala tež. Aby také přijala unilaterální obchodní preference, ekvivalentní eh, našim budoucím, zá- budoucím závazkům v, obcho- eh, v, v obchodní eh, politice z Evropské unie. Bez té této ex ante eh, aplikace obchodní dohody. Čili my máme možná dobré důvody, proč toto nabízíme Ukrajině. Jsou to mimořádné eh, autonomní obchodní preference, ale vzniká otázka, jak je to legální, kde máme právní základ. To je otázka, která vznikne ve Světové obchodní organizaci. Odkud bereme právní základ pro tyto výlučné, výjimečné obchodní preference? My poskytujeme této země privilegia, která nikomu jinému nenabízíme. Eh, více než aference eh, eh, GSP, kde to má jaký právní základ pro Světovou obchodní organizace. Komise pouze argumentuje tím, že se jedná o ex ante uplatňování obchodní dohody, ale to není pravda podle mého názoru. To není žádný přesvědčivý argument. jen, to tedy se týká Světové obchodní organizace, VTO. Za druhé, bylo nám řečeno, když jsme, my jsme žádali vlastně komisi, aby tady byly dvě dohody, aby byla politická asociační dohoda a obchodní dohoda. A e, říkají nám, když je to asociační dohoda, pak e, obchodní dohoda je toho součástí, nemůže se to dělit. A tento výbor velice tvrdě eh, trval eh, na eh, tom, že tedy té širší, součástí té širší asociační dohody je i dohoda o volném obchodu. Ale teď přesvědčivě jsme tady v tomto výboru INTA který eh, jakoby se zbavil odpovědnosti za tuto věc, ale v posledu my jsme jakoby odpovědní pouze za pouze tu část obchodní eh, dohody, která, nebo za tu část toho, té asociační dohody, která má být uplatněna. Jaké překvapení. Ale pokud máme pocit, že ta současná prozatímní vláda na Ukrajině je dostatečně legitimní, že má natolik legitimitu, aby mohla podepsat politickou dohodu, která se evidentně dá zase oddělit od té obchodní, pak proč to není, není stejně legitimní i podepsat tu obchodní dohodu a proč tedy nemáme rovnou obchodní dohodu? A proč předběžně nezačnou uplatňovat tu dohodu obě strany? To znamená, že Evropská unie by poskytla preference Evrop- eh, Ukrajině a stejné eh, Eh, preference by na základě dohody Ukrajina poskytla Evropské unii. To jsem nepochopil, ale ještě jsem nepochopil, že to, co se nedalo oddělovat, se čista jasná oddělovat dá. A mandát komise spočíval v tom, aby uzavřela jednání o té širší asociační dohodě, která má i obchodní pilíř. A teď čista jasná máme dvě dohody. Jedna je ta polit část, která má být rovnou podepsaná a ta druhá prostě aniž kdo ví proč, se zkrátka odkládá kam si do budoucna. Na nějaký budoucí okamžik a nikdo neví, kdy ten okamžik nastane. A mimochodem poskytujeme preference na šest měsíce, ale volby budou v květnu možná, že tam bude vláda už v květnu. Tak proč tedy nepožádá, ne, ne, nepožadujeme, aby ta příští legitimně zvolená vláda podepsala dohodu? Místo, abychom tady měli jednostrané obch- preference, měli bychom pak díky uplatňování obchodní dohody dvoustrané. A jestliže dospějeme k závěru, že obchodní dohoda nebude uzavřena tou druhou stranou, pak proč vlastně eh, eh, dáváme nějaké podmínky na ty obchodní eh, preference, pokud tedy je to je to spojeno jenom s těmi šesti měsíci, i když tedy se dohodneme, že by se ty dvě dohody daly oddělit, což v rámci našeho ústavního rámce je poměrně překvapivá věc. Já bych strašně rád pochopil, proč a na jakém právním základě dochází k tomuto rozdělení. Eh, jak ta dojednaná původní dohoda může být takto v tomto pozdním stádiu najednou rozdělována nebo oddělována. Asociační dohody. Nikdy jsme v rámci toho neposkytovali obchodní preference bezpodmínečně. To jsme v životě neudělali od Lisabonské smlouvy. Nikdy jsme to neudělali. Vždycky ty obchodní preference ze zásady Eh, na základě smlouvy je to povinnost, aby tyto preference byly vázány na podmínky pracovně právní, ekologické. Jak tedy se můžeme zbavit nebo osvobodit od plnění této ústa, právní a politického eh, také povinnosti. nejsou to jenom nějaká běžně obecné preference, jde to i dále. Uh, my požadujeme, eh, my, my vždycky přece požadujeme ne, eh, na těch nejchudších zemích světa, dodrž, dodrž, požadujeme dodržování pracovně právních, ekologických, lidskoprávních podmínek. Požadovali jsme to na Pakistánu, na Moldově, eh, na jiných zemích, ale nechceme to od Ukrajiny. A pracovně právní podmínky to je přece podmínka pro obchodní dohodu. Je to úplně zásadní věc, čili my tady neděláme žádné e, překážky, abychom mohli poskytnout obchodní preference. My pouze poskytujeme, postupujeme důsledně podle naší ústavy, podle naší smlouvy a e, podle toho, jak jsme vždycky jednali, když šlo o obchodní preference. Proto nevidím, jak by bylo možné, abychom do těchto obchodních preferencí nebo v rámci nich nezohlednili měli pracovně právní podmínky, jinak by v životě nikdo nepochopil, proč taková privilegia poskytujeme třetí zemi. Konečně pak není pravda, že Ukrajina prostě je, je beneficientem v rámci GSP, ale nejde o tyto preference, které jdou daleko dále než obecný systém preferencí. E, čili to by potom mělo odpovídat za pracovně právní podmínky a ekologické v rámci společných globálních eh, preferencí, to mohou být docela skromné, jak víte, ale pak by se to nedalo uplatňovat na tyto daleko štědřejší podmínky, které my, nebo privilegia, která poskytujeme Ukrajině. Na to potřebujeme odpovědi. My tady nejsme od toho, abychom jenom tak dávali eh, štempl na všechno, co navrhne komise. Naším úkolem je zaručovat základní hodnoty Evropské unie a smlouvy Evropské unie. Jinak proti obchodním preferencím nic nemám. Ale jakožto poslanec, člen tohoto parlamentu a předseda tohoto, parlament, a tohoto výboru, jde o to, aby obchodní podmínky, eh, pardon, obchodní preference závisely na úplně elementárních pracovně právních a dalších podmínkách. Nevidím nejmenší důvod, proč bychom měli osvobodit Ukrajinu od těchto velice elementárních podmínek během půl roku, kdyby se uplatňovaly velice štědré eh, jednostrané obchodní preference. Doufám, že komise má dobré odpovědi na všechny tyto mé dotazy. A určitě zpravodaj dostane zase slovo. Takže prosím, komise má slovo. Thank you very much. Děkuji, děkuji pane předsedo. Možná, že začnu osobní poznámkou. Když znám eh, tento výbor a váš, vás jako předsedu, tak jsem eh, samozřejmě neočekával, že byste eh, odštemploval každý náš návrh. Poslední roky ukázali, že se díváte velmi pečlivě na všechno, co komise navrhuje. Ale dovolte mi abych se vrátil k těm velmi důležitým otázkám, které jste nadnesl. Eh, a rád bych začal něčím, co není typickou otázkou eh, DG Trade, ale politickou skutečností. To, co se stalo na Ukrajině v posledních třích, třech měsících a eh, především ta současná situace byla iniciována, tím, že Janukovičova vláda tedy eh, ustoupila od podpisu dohody s Evropskou unii. A to, k čemu došlo v minulých měsících a co jsme viděli eh, v médiích, eh, viděli jsme lidi na Majdanu, kteří bránili svá práva pod evropskou vlajkou, což samozřejmě není typická situace, pokud budeme upřímní. A Právě proto se domnívám, že celá ta situace je e, zvlášť významná i pro Evropskou unii a pro její e, důvěryhodnost. E, kromě toho bylo řečeno, že obchodní politika by neměla být nástrojem v rámci zahraniční politiky. Za komisi se domníváme, že po, nástroje v rámci eh, obchodní politiky jsou součástí širšího balíčku eh, podpory. To znamená, že se snažíme zohlednit zoufalou situaci ukrajinského hospodářství. Musíme si přiznat eh, a přiznal to i Janukovič. Možná, že to byl největší, že tedy nejdůležitějším důvodem proč eh, nepodepsal dohodu, eh, bylo právě Rusko. Rusko tady vytvářelo politický tlak, mělo tu eh, politické cíle šlo o zavedení ne, nezdůvodněných opatření, byly vznášeny neodůvodněné technické požadavky, které znamenaly, že v období před podpisem dohody by každý nákladní vůz, který přichází eh, nebo přijíždí z Ukrajiny, eh, musel být vyložen eh, produkt po produktu, musel by být podroben velmi pečlivé kontrole. Eh, jediným účelem bylo to, že Rusko chtělo využít hospodářských opatření k tomu, aby vytvářelo na Ukrajinu tlak. A my tedy víme, co se stalo v minulých třech měsících. Komise se tváří tvář tomu domnívá, že toto opatření by mělo být nahlíženo v kontextu širšího balíčku, eh, jehož součástí je také finanční pomoc, technická pomoc, která by měla urychlit transformaci politické nelehké situace a jde také o použití eh, ustanovení DCFTA. Domníváme se tedy, že eh, se tak děje v politickém kontextu, ale že nepochybně je to jeden prvek z širší hospodářské podpory. Třetí otázka, kterou eh, tu vznesli poslanci, jestli je to precedent. Podle mého názoru to není precedent. Vzhledem k té situaci je to naprostá výjimka naprosto výjimečná situace a v ní tedy komise navrhla toto opatření a rád bych poznamenal, že e, jsme tak učinili na podnět Evropské rady, to znamená, že jsme se měli nějak zachovat v rámci té bezprecedentní situace a mm, snažíme se tedy vyhnout té situaci, o, který, o které hovořil pan Lange. To znamená, že e, čas nebo období platnosti této dohody je krátké a je jasně časově omezeno. Bez souhlasu budoucího parlamentu není možno dobu platnosti prodloužit. To znamená, že eh, to opět bude předmětem legislativního postupu a pokud nový parlament nebude souhlasit eh, s podmínkami, tak eh, tyto, tato opatření nebudou prodloužena. Komise nechce tato opatření prodloužit. Není to naším záměrem. Byli bychom rádi, kdyby tato opatření byla uplatňována do 1. listopadu a e, kdyby vytvořila podmínky pro včasný podpis e, těch eh, dočasných ustanovení a já doufám, že pokud budeme eh, mít štěstí, a to je můj osobní dohda, do, eh, odhad, tak by to mohlo začít 1. září. Skutečně se domnívám, že nesmíme čekat. Rusko tady hovoří o nereprezentativnosti současné ukrajinské vlády. To znamená, že hospodářské podmínky, které jsou eh, součástí DCFTA, eh, nevytváří nebo nepředstavují pouze práva, ale také závazky pro Ukrajinu, pro ukrajinské hospodářství a rada se domnívala, že je tedy důležité, a my jsme se drželi těchto instrukcí rady, aby, aby vláda, která je reprezentativní a která tedy bude vytvořena po volbách, aby tedy se chopila tohoto dlouhodobého hospodářského závazku ve vztahu k DCFTA. Pokud nebude úspěšné první kolo, tak se bude konat druhé kolo na počátku června a následně tedy dojde k volbě prezidenta. Na... Samozřejmě, že to záleží na novém složení parlamentu, eh, na složení vlády. Může to trvat několik dnů až několik týdnů, to vytvoření vlády a potom eh, tedy budou vytvořeny podmínky pro podpis dohody. A v závislosti nebo podle uh, ustanovení Eh, celé dohody by se tak stalo až po výměně nutných nástrojů a po rad... v této souvislosti tady bude potřeba, aby to ratifikoval ukrajinský parlament. Bude to první den v druhého měsíce po výměně těch nástrojů. To znamená, že z hlediska procedurálního eh, eh, to bude tedy v létě a v té době už by tedy mohly, mm, mohly být splněny podmínky pro dočasnou aplikaci, nicméně stále ještě to bude eh, před koncem platnosti tohoto opatření, které eh, přestane platit 1. Eh, listopadu. Další otázka, kterou jste vznesl, pane předsedo. Právní základ VTO Toto jsou autonomní opatření, nicméně podle eh, komise je to pokročila aplikace článku 24 eh, dohody GATT. A ta dílčí dohoda tedy bude podepsána a je tu jasný záměr, který je vyjádřen eh, těch závěrečných ustanoveních, eh, která budou podepsána eh, zítra nebo pozítří a která se týkají eh, toho, že obě strany chtějí tady podepsat celou dohodu, všechny zbývající kapitoly, jakmile budou splněny všechny podmínky. Já samozřejmě nespochybňuji, že to není obvyklá situace, že to je bezprecedentní. Vy jste opakovaně vy jste o tom opakovaně uh, hovořil, samozřejmě, že to jsou otázky, uh, které souvisí s VTO, čistě z právního hlediska. Hovoříme o uh, velmi omezeném období platnosti a proto se komise domnívá, a to jsme ochotni bránit i v rámci VTO, že to je autonomní rozhodnutí které Evropská unie činí sama za sebe. To znamená, že chce rychle začít provádět určité části článku 24 dohody CAT, to znamená kompatibilní dohody o volném obchodu. Eh, jedná se, jak už jsem řekl, o omezenou dobu. Další otázka eh, je ta, jsou ty podmínky nebo ta podmíněnost této dohody. Pokud se podíváme na DCFTA eh, v její stávající podobě, pokud se podíváme, jak funguje, tak jsou tu jasné závazky týkající se ekologických standardů, pracovně právních vztahů, lidských práv. Nejprv, nejsem si ale jist, jestli eh, můžeme skutečně hovořit o kondicionalitě podmíněnosti v přísném, v uším slova smyslu. DCFTA Eh, konkrétně eh, hlava 4 má tedy jasně stanovený postup a ta širší institucionální část dohody výjímá DCFTA eh, z širšího procesu řešení sporů v rámci politického kontextu. Jsou tam tedy různé závazky a jakákoliv obchodní opatření jsou samozřejmě předmětem tohoto zvláštního postupu pro řešení sporu. To je tedy výchozí bod, na kterém se domluvila jak rada, tak to také byl předmět, Eh, usnesení Evropského parlamentu, za které jsme velmi vděční. To znamená, že já bych nehovořil o kondicionalitě v přísném slova smyslu, v tom smyslu, že pokud Ukrajina nesplní určité eh, podmínky, že by to mohlo vést bezprostředně eh, k nějaké akci bez procesu řešení sporu. Hovoříme o období maximálně 6 měsíců a Tady se tedy tento postup řešení sporů uplatňovat nebude, nicméně si myslím, e, že v této souvislosti nejsou důležit, není důležitý pouze článek 5, ale také článek 2, který se e, týká správních kroků, které Ukrajina musí učinit, aby zajistila řádné e, provádění této dohody včetně toho, že tedy musí spolupracovat v oblasti cel a že musí eh, zabránit riziku podvodu v souladu eh, s Prostě pravidly o původu zboží e, v celé řadě oblasti. E, tady jsou zmíněny konkrétně čtyři oblasti a článek čtyři zároveň umožňuje e, dočasné pozastavení preferencí v případě, že některá z těchto dohod, pardon, některá z těchto podmínek E, nebo správních podmínek tedy nebude splněna. To znamená, že vedle těchto pojistek je tu ještě celá řada jiných záruk, které Evropská unie má, tak aby mohla zajistit, že tyto preference nebudou zneužívány v období e, jejich platnosti. Děkuji, pane předsedo. Mohla by nám Ukrajina poskytnout stejné preference? Samozřejmě, že to je tady záměr rady a komise to sdílí. V této mimořádné situaci eh, v hospodářské, v ekonomické oblasti bychom na omezenou eh, dobu platnosti měli připustit určitou asymetrii v tom smyslu, že bychom tedy pomohli Ukrajině eh, oživit její hospodářství tak, aby získalo stabilnější základ a bohužel jsem si jist, že situace eh, se z ekonomického hlediska v budoucích měsících ještě zhorší eh, dříve, než se začne zase zlepšovat. Eh, pane Kaspare, vy jste chtěl slovo? Máte ještě k tomu něco, než dám slovo zpravodaji? Vážený pane předsedo, já bych se rád vrátil k té plamené řeči, kterou jste tady přednesl a rád bych připomněl, že tady hovoříme o období půl roku. A za druhé, domnívám se, že ekologické a zaměstnanecké standardy na Ukrajině jsou důležité, ale můj dojem je, že v současné době má, se jedná lidem na Ukrajině o daleko jiné existenciální uh, problémy, takže bych vás rád poprosil o to, abychom tady nevedli diskusi o zásadách, ale abychom těm lidem rychle pomohli. Samozřejmě za podmínky, že to učiníme na půl roku a komise by měla vsadit všechno na to, aby prostě co možná nejrychleji obě strany tuto nohodu podepsali. Děkuji. Pane Kaspari. Eh, pane já jsem Eh, vycházel tady z těchto zásad, které se používají při politice. Pan Zálevský má slovo. Eh, vážený pane kolego, vážení kole, pa, pane předsedo, vážení kolegové, já naprosto respektuji vás zásadní přístup, přístup založený na principech je nesmírně důležité, abychom my jakožto Evropský parlament se drželi pravidel, zásad, eh, které jsme sami dohodli. Přirozeně, že obvykle takovéto poznámky bych i já velice uvítal. Já s vámi souhlasím, když říkáte, že je to prapodivná situace. Že dáváme normálně dohromady politickou a obchodní část dohody a pak se najednou po nějaké době rozhodneme, že to rozdělíme. To máte pravdu a já jsem také byl vždycky proti tomu, abychom zacházeli s obchodem jakožto nástrojem zahraniční politiky. Ale nacházíme se v unikátní situaci a myslím si, že vaše poznámky by byly jiné, kdybychom si uvědomili, kdybychom chápali, co se reálně děje nejenom na Ukrajině, ale i v Kremlu. Jaká je tam situace? Ukrajina je vlastně ve válce s Ruskem. Je to válka, Eh, jsou vojenské jednotky v Krymu, které napadly část evropské země. Je to jako kdyby eh, vojenské jednotky eh, jsou tam prostě vojenské jednotky na polostrově. Jsou to vojáci a jsou to ruské vojenské oddíly, které začaly okupaci Krymu. Máme co dělat s bezprecedentní situací. bezprecedentním porušování mezinárodních standardů a pravidel ze strany Kremlu, jeho kroky podnikanými proti Ukrajině. Tato země je teď pod velkým tlakem ze strany ruských vojenských jednotek. Stovky tisíců se nyní mobilizují na ukrajinské hranice a jsou připraveny vstoupit na, do, na území východní Ukrajiny. Je tedy velký akční plán, který připravili tajné služby Kremlu a ten plán směřuje k destabilizaci Ukrajiny a Ukrajina není až tak daleko od Evropy. Možná, že je dál od některých evropských států, ale pořád je to evropská země, která se nachází v samém srdci Evropy, bezprostředně u našich hranic. A co je cílem, na co se zaměřuje eh, politika pana Putina? Je to Krym? Na co se zaměřuje? Nikoliv. Je to pouze Ukrajina? Nikoliv. Pan Putin se snaží ovlivňovat celou Ukrajinu, celou zemi. Okupace Krymu je určitou pákou vůči Kyjevu. Destabilizace eh, eh, východní Ukrajiny představuje páku proti Kyjevu. Je to snaha tlačit na Ukrajince, aby se vzdali svých evropských aspirací. A je to snad ta eh, nejposlednější ambice, kterou má pan Putin. Proč mu jde Ukrajinu? Vážení kolegové, to je úplně jasné. On chce mít také páku proti Evropské unii, proti nám. Snaží se i nás dezintegrovat. To je úplně jasné. Tudíž máme co dělat se situací, kdy tisíce lidí srdci Ukrajiny v Kijevě se schromáždili a demonstrovali za evropské hodnoty. Sto lidí bylo zabito při obraně evropských hodnot. Jsou stovky lidí, e, o jejichž osudu se neví, možná, že byli rovněž zabiti. Dovedeme si vůbec představit, že by lidé ve Varšavě, v Berlíně, v Paříže, eh, v Lisabonu dnes umírali eh, za evropské hodnoty? Ti lidé, kteří byli zabiti, byli zabiti na Ukrajině. A jak je to s lidskými právy? My vyzýváme k ochraně lidských práv, jistě. Ale musíme eh, se tím zabývat správně. Musíme žádat Kreml a pana Putina, aby zajistil lidská práva na Krymu protože ta jsou dnes ohrožována. A to ne kvůli pracovně právním normám na Ukrajině, nebo ne kvůli lidskoprávním standardům na Ukrajině, ale je to v důsledku k agresa Krymu. Já musím říct, že se velice stydím, protože máme co dělat se situací, která představuje přímou hrozbu Evropské unie a jakže my na to reagujeme. Nabízíme 500 milionů dolarů tolik eh, činí tarifní eh, celní preference. Eh, to nabízíme ukrajinskému průmyslu a to je poměrně významné, protože tyto preference ze strany Evropské unie sníží tlak na rozpočtový schodek Ukrajiny, čili vlastně je to finanční podpora, že požadujeme, no, požadujete reciprocitu. Kdyby Ukrajina teď snížila cla, pak by sami eh, více tlačili na vlastní fiskální příjmy, čímž by se dostali do dalších finančních problémů. Místo toho bychom měli nabídnout pár miliard na podpoře Ukrajině. tak abychom zajistili, že stát, který čelí agresi, by mohl fungovat. a to je životně důležité pro evropskou bezpečnost. Místo toho nabízíme pouze sníme, snížení tarifu, snížení cel. Nestydíme se? Já se stydím. Hovoříme o navýšení pomoci v smyslu mikrofinancování o miliardu euro. Co to znamená v současné situaci? Jaký to má význam? Možná, že za pár týdnů Eh, budeme mít co dělat se situací, kdy ruské eh, vojenské jednotky vstoupí na území východní Ukrajiny. A nestydíme se snad, o čem se to tady bavíme, vážení kolegové. Při vší úctě, vážení kolegové, vážený kolego, vůči eh, vašim znalostem a postojům a cti já vás opravdu žádám, abyste tady projevili naši solidaritu s Ukrajinci, kteří bojují za Evropu. A pokud požadujete, aby byla zajištěna lidská práva, pak bychom to měli říci panu Putinovi. Děkuji. Děkuji, Pavle Zalevským. Hospodářská pomoc vůči Ukrajině není rozhodně ohrožena. O to nejde. A kdyby nás někdo žádal, abychom žádali a hlasovali o makrofinanční iniciativě, zcela určitě by nikdo nebyl proti. Otázka je, zda obchodní preference jsou tím správným způsobem, jak poskytnout hospodářskou pomoc. Za druhé, dovolte mi, abych vám řekl něco osobního. Za 14 dní eh, vydám knihu o pracovně právní doložce v obchodní politice Evropské unie. A já eh, vycházím, jsem došel k závěru, že toto je součást AKI Evropské unie. Budu muset tu knihu opravit. Budu muset říci, že občas se stane, kdy AKI není AKI. Děkuji moc krát. tím končím tuto rozpravu. Termín pro pozměňovací návrhy 7, 19 hodin dnes. Máme další eh, bod a bude to neveřejné eh, zasedání koordinátorů, proto poprosím všechny, kdo se ho nebudou účastnit, aby opustili sál. You are right in, on your